Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem sich... Dobrý večer, dobrý večer, kolegové a kolegyně, tak eh, dokud se ještě zaplňuje nebo nezaplňuje sál, tak bychom eh, začali. Tlumočníci jsou již 28. den ve stávce z důvodu jednostraného nastolení nových pracovních podmínek ze strany vedení. Za účelem vyřešení pracovně právního konfliktu tlumočníci vyžadují politickou mediaci při vyjednávání, a to za účasti zástupců tlumočníků. Z toho důvodu vám s politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu ve 22.15. Děkujeme za pozornost. Ano, je dost možné, že většina z nás ještě stále sedí před televizí a ještě bude sedět dále před televizí. A dostáváme se k prvnímu bodu dnešního jednání. Má někdo něco k pořadu jednání? Můžeme pořad jednání přijmout, výborně. A za druhé tedy chci se zeptat, zdali máte něco ke schválení zápisu ze schůzí ze 23. a 24. dubna 2018, ze 16. a 17. května 2018, a nebo jestli máte ještě výhrady k 28. květnu nebo 4. červnu, ne, nevypadá to tak. E, kromě toho, co se týče sdělení předsedy bod 3, také nic nemáme, takže hned se můžeme vrhnout na bod 4. Takže máme tady zprávu Jepe Kofoda a jde o harmonizaci a zjednodušení některých pravidel v daňovém systému DPH a zavedení definitivního systému pro zdanění obchodu mezi členskými státy. Takže dnes máme tedy čas na projednávání pozměňovacích návrhů, ale ještě předtím dáme slovo, slovo panu zpravodajovi. Jepe, máš slovo, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Pítře. Pokusím se být opravdu co nejstručnější tak, aby se dnes lidé mohli opravdu věnovat ještě jiným věcem. Eh, kolegové, jsem opravdu velmi rád za všechny vámi předložené pozměňovací návrhy k této zprávě. Musím říci, že co se týče těch eh, předložených pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že máme opravdu dobrou šanci najít velmi dobré kompromisní pozměňovací návrhy. Myslím si, že většina těch pozměňovacích návrhů opravdu představuje velmi velkou přidanou hodnotu, to znamená opravdu rozumná konstruktivní doplnění, pozmění. Samozřejmě, že některé pozměňovací návrhy se ubírají stejným směrem nebo podobným směrem, to znamená, že se dají v podstatě nějakým způsobem opravdu rozdělit do různých bloků. To znamená, že i já navrhnu, řadu kompromisních pozměňovacích návrhů na základě tedy těch předložených pozměňovacích návrhů a ty kompromisní návrhy budou k dispozici příští týden. A ještě předtím, než tedy vstoupíme do té klíčové fáze, tak bych já jako zpravodaj řekl něco k tomu, jak bych si představoval tedy budoucí postup. E, rád bych, aby šlo o otevřený inkluzivní proces a za tímto účelem bych rád zmínil tři klíčové body, které jsou pro mě důležité jako zpravodaje. Za prvé, nedopustím, aby text byl oslaben, aby byl eh, také omezen rozsah působnosti, protože tady si myslím, že jde opravdu o velmi dobrou vyváženost mezi reálnými potřebami a požadavky na zjednodušení, na zjednodušení v oblasti DPH. Samozřejmě jde také o harmonizaci Eh, pojistek v oblasti DPH, tak aby nedocházelo k podvodům. Takže to je přesně to, co potřebujeme. A za druhé, chci tady udržet ten eh, mnou navrhovaný rozsah působnosti což znamená, já si nemyslím, že bychom měli nějakým způsobem se snažit tady kompenzovat, nějaká, kompenzovat to všechno nějakými výjimkami nebo speciálními <clears throat> pravidly. A já doufám, že se nám podaří opravdu co nejdříve dosáhnout do dobrého, do, dobré dohody a v rámci toho budoucího postupu udělám tedy úplně všechno pro to, aby se to podařilo. A děkuji ti, Jepe, místo pěti minut si hovořil pouze dvě minuty. Děkuji, opravdu jsi příkladem. Tak, kolega, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě v první řadě také děkuji Jepemu. Děkuji tedy za ten velmi stručný úvod. Ivana Maletič mě poprosila, abych ho hovořil jejím jménem, protože ona je stínovou zpravodajkou pro tuto složku. Co se týče tého dočasného řešení pro přeshraniční DPH, tak to je v podstatě něco, co bylo navrhnuto před 25 lety a je to jasný příklad toho, jak se věci dočasné stávají stálými. To znamená, že my jsme se snažili nějakým způsobem tyto, toto dočasné řešení eh, dořešit nebo řešit na základě nějakých eh, rychlých změn, ke kterým docházelo. Nicméně tady hovoříme už o, novém konce, o nové koncepci certifikovaného daňového poplatníka, to znamená certifikované osoby povinné k dani. Eh, to znamená, Ivana Matletič chce také, aby tedy tato nová koncepce byla součástí eh, celého toho nového konceptu. Ivana Maletič souhlasí se spravodajem v tom smyslu, že je třeba i nadále ještě vyjasnit a nastavit řádně eh, kritéria právě pro certifikovanou osobu povinnou k dani a ještě další pokyny. Co se týče one-stop shopu, který eh, je vlastně systémem, který vychází tedy z, to, z té cílové země, tak eh, tady vychází z toho, že by to vedlo k navýšení k velkému navýšení administrativní zátěže. To znamená, musíme se podívat na možnost mini one-stop shopu, tak, aby vlastně všechny ty eh, služby B2B Eh, mohly i nadále existovat. Pro naší stínovou zpravodajku je také velmi důležité, aby existoval mechanismus eh, řešení konfliktu v oblasti DPH. A mělo by to fungovat jako online platforma, která by měla členským eh, způsobem vlastně eh, umožnila členským státům řešit hmotně právní konflikty, které členské státy v tuto chvíli nejsou schopné řešit. To znamená, je třeba zajistit v podstatě to, že budou existovat postupy, které takovéto konflikty budou řešit. Takováto platforma pro řešení konfliktů v oblasti DPH musí být přístupnou a řádně fungující platformou. Závěr závěrem Ivana chce říci, že vytvoření v podstatě jednotné oblasti DPH v rámci EU sníží náklady v oblasti DPH a také efektivně začne zabraňovat podvodům v oblasti DPH. Společný jednotn, společná jednotná oblast DPH pomáhá také a bude i více pomáhat jednotnému evropskému trhu. To znamená, že tady v tuto chvíli už jsme si vědomi toho, že prostě potřebujeme změny, změny, které se budou také přizpůsobovat novým business modelům, digitalizaci a také novému vývoji v oblasti globální ekonomiky. Děkuji, děkuji Burkhardy, děkuji za EKR Sandra Luis, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji Jebe. Já si myslím, že se tady všichni shodneme na tom, že ten systém DPH v rámci EU a e, je třeba tady vylepšit. Samozřejmě musíme snížit ty administrativní zátěž. Kromě toho musíme, a všem nám jde o to, abychom té dohody dosáhli co nejrychleji. Možná ještě jedno takové, řekněme, širší téma v souvislosti s tím rychlým řešením. My samozřejmě chápeme, proč se tady v tuto chvíli hovoří v podstatě o tom principu, které vychází, který vychází tedy z té cílové země, to znamená zdanění v členském státě určení, ano. Nicméně tady pro nás ta hlavní otázka nevychází, jak si řekněme, z těch, eh, z těch premis, nicméně nám spíš jde o to praktické eh, aplikování a co to všechno bude znamenat i z oblasti legislativy. Eh, jakým způsobem se nám to podaří, vše, vše, jak toho dosáhneme, protože je toho opravdu velmi mnoho. A my jsme tedy nemaj, nepředložili pozměňovací návrhy týkající se rozsahu působnosti, protože se chceme vyhnout jaksi těch legálních, těm legálním problémům, které souvisí hlavně s těmi rychlými změnami, které e, někteří chtějí začít aplikovat a implementovat opravdu co nejrychleji. Takže na to se soustředí naše pozměňovací návrhy. Děkuji, Sandre, a za Alde Thierry Conilie, ale není tu. Chce tady někdo jiný hovořit za Alde? Ne, není tomu tak. Tak se dostáváme k Molizu Skalto za zelené. Děkuji, děkuji Pítře, děkuji také Jepemu za jeho práci i za ten jeho úvod. My podporujeme tento návrh a stejně jako říkali ostatní kolegové, ono to prostě zjednodušuje oblast DPH, eh, má to zabraňovat také podvodům v oblasti DPH a doufáme, že se dostaneme k nějakému definitivnímu uh, řešení. Co se týče certifikované osoby povinné k dani, to znamená, to je v podstatě eh, součást celého toho nového konceptu. To znamená, certifikovaná osoba povinná k daně a zdanění v členském státě určením, protože to vlastně zavádí určitá zjednodušení, která by nám měla pomoci. Nicméně je pravda, že co se týče v podstatě oblasti vyhýbání se platbě DPH, eh, tak eh, na tom jsme pracovali mnozí v rámci různých výborů, to znamená víme, jak je to složité. To znamená principiálně co se týče bodu našeho pozměňovacího návrhu 43, 47 a 51, tak tady se v podstatě snažíme to trošičku upřesnit. Jeden eh, pozměňovací návrh se eh, například drží v podstatě eh, toho o té důležitosti předložení či nepředložení výpisu z trestního rejstříku. V podstatě jde o to, aby si lidé nemuseli, aby lidé nepředkládali nějaké falešné požadavky ve chvíli, kdyby se žádali o to, aby se stali a byli stanoveni e, a uznáni jako certifikovaná osoba povinná k dani. Takže já doufám, že se nějakým způsobem dobereme nějakého zdárného výsledku. Pan předseda mluví bez mikrofonu, nicméně myslíme si, že řekl něco ve smyslu jako GUE. Sorry, sorry, sorry. <clears throat> ich wollte gerade eben Dimitros Pap Dimitros Papadopoulos za GUE NGL a Barbara Kapl za ENF měli být na seznamu řečníků, nicméně nedostavili se na jednání, takže hnedka dáváme slovo opět Jepemu Kofodovi jako zpravodaji, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, děkuji. Jak už jsem říkal, tak my určitě budeme připravovat tady nové znění návrhu eh, se zapracovanými pozměňovacími návrhy a doufám, že tedy i ta naše práce bude opravdu co nejrychlejší, nejefektivnější a co nejdříve vám budeme moci předložit nový návrh. Pan předseda pokračuje. 3.9. Eh, se setkáme opět eh, tedy na našem výboru a hlasovat budeme první týden na plenárce v říjnu. Tak a dále tady máme tedy další bod pořadu jednání, který se týká směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2612 ES, pokud je o sazby daně z přidané hodnoty. A slovo má Tibor Sáni. Prosím, máte slovo. Takže, lieber Peter. Eh, Děkuji, Petře. Především chtěl bych poděkovat všem stěhovým zpravodajům za odvernou práci bylo předloženo 52 pozměňovacích návrhů z jednotlivých politických skupin a z poměrně nízkého počtu pozměňovacích návrhů a také podle toho, že jejich obsah není příliš rozptýlený, se dá říci, že jde o kvalitní zprávu. Minulý týden jsme se sešli se stínovým zpravodaji, hovořili jsme o možných kompromisech a téměř všechny sporné otázky se podařilo vyřešit většinou, většinovým kompromisem. Eh, shodneme se na té hlavní linii a sice že současná přechodná opatření je třeba odstranit a je třeba garantovat rovnost mezi všemi členskými zeměmi. Také souhlasíme s tím, že je třeba eh, ukončit eh, ten současný systém DPH, který stojí v cestě rozšiřování společného trhu. Nemáme velké různice eh, oproti návrhu komise a jde o to, že tedy e, zdaňování se bude řídit e, právem destinační členské země. E, budeme harmonizovat také méně restriktivní pravidla, to znamená, že bude možné zavést ještě třetí sníženou sazbu ve výši 5 až 10 je 0 až 5 Návrh bude nahra, žen také negativním seznamem, eh, podle kterého eh, eh, snížené sazby DPH nebude možno uvalit na vyjmenované zboží. Zásadní podle zpravodaje je také to, že snížené sazby a výjimky budou ku prospěchu konečnému spotřebiteli a je třeba prioritizovat ty služby a výrobky, které mají pozitivní sociální a také ekologické dopady. Já také jako zpravodaj chci vyzvat členské země, aby nesnižovaly DPH na škodlivé a luxusní výrobky. Abychom usnadili obchodování na společném trhu, zejména pro malé a střední podniky, navrhujeme eh, ustavit eh, celounijní informační eh, web o DPH, o tom, jak se vlastně implementuje systém DPH v různých členských zemích. V této souvislosti chci poděkovat ještě jednou stínovým zpravodajům a dalším kolegům za to, s jakým angažmá se pustili do této práce. Já tedy doufám a děkuji za vaši eh, spolupráci, doufám, že bude pokračovat a doufám, že se nám podaří nakonec zlepšit tuto eh, zprávu. Děkuji. Eh, než dám tedy slovo za EPP, chci říci, že my dnes nemáme mimořádné zasedání, ale máme řádný výbor, který byl takto naplánovan už loni v listopadu a nevěděli jsme, že se koná eh, mistrovství. Eh, pan eh, kolega za EPP. Já, já se omlouvám za to, pan Galtieri v jiném výboru začal později, proto jsem přišel tři minuty později. Tak pokud se týče návrh zprávy pana kolegy, o tom jsme už debatovali a také jsme vyjádřili souhlas v řadě otázek. Jde o nebo byla představená první série kompromisních návrhů, Eh, zpracovaný na základě podaných pozměňovacích návrhů. V těchto změnách jde v podstatě o otázku, jak celkově předložit radě rozumný, rozumný návrh a jak ho také prezentovat na plénu. Hlasování se má odehrát 3. září, takže na ty kompromisy máme ještě čas a já bych chtěl panu zpravodaji výsloveně poděkovat za dobrou spolupráci bez větších problémů. Zpráva, poněvadž e, musí být v radě souhlašena jednomyslně, je de facto e, takovým odborným stanoviskem parlamentu k práci rady. Toto je de facto metoda ještě z doby před Lisabonské smlouvy, ale teď už máme vlastně eh, spolu zodpovědnost a spolu zákonodárský systém. Došlo tedy eh, k tomu, že jsme navrhli redukci počtu eh, snížených sazeb DPH. Máme jich zhruba 400 dneska, což je de facto dáno dáno předchozí směrnici z 90. let. V zásadě bychom se nicméně chtěli vyhnout tomu, že by se znovu schvalovaly věci schválené jinde, například eh, v dopisu, eh, pardon, v předpisu k elektronickým knihám, čili to je dobré zmínit v úvodních ustanoveních. Dále, pokud se týče toho negativního seznamu, tedy seznamu služeb a výrobků, kde není možné eh, uplatňovat snížené, eh, snížené sazby, tak ty eh, to vnímáme jako pozitivní. Tento seznam by se měl aktualizovat co dva roky. Všechny frakce se zhodují na tom, že ty předpisy měly být lépe zpřístupňovány malým a středním podnikům, tak aby podniky a spotřebitelé se mohli o tom efektivně informovat. Máme zde návrh zelených, eh, kde mám značné pochybnosti, a to platí pro celou EPP, a sice, že kromě toho, kromě toho pojmu snížená sazba DPH, se zde zavádí eh, systém super snížená sazba DPH pod 5%. Máme tady několik příkladů z některých zemí a je třeba tady, abychom se tím zabývali. Rada se zatím eh, dohodla na tom, že by nadále měla pokračovat ta snížená sazba kolem 15%. Tam byly určité mezery. Spravodaj navrhl maximum 25 a já si pamatuju, že už před 15 lety jsme tady měli přesně tento návrh a rada to tenkrát odmítla. Eh, já bych eh, chtěl upozornit, že existuje pouze jedna země, eh, která má DPH vyšší než 25%, a to je tedy 27% Maďarsku, zemi našeho zpravodaje. Takže ano, pokud se týče tedy té redukce na 25, no tak to by se skutečně týkalo pouze jedné členské země. Já doufám, že na příštím setkání stínových zpravodajů eh, se o tom ještě pobavíme a budeme moci tedy hlasovat eh, v září. Děkuji Sandra Luns za EKR nyní. A není tady. Za ALDE tady také není. Někdo jiný za ALDE, prosím. Eh, pane předsedo, dámy a pánové, EKR eh, e má určité obavy, eh, pokud se týče těch navrhovaných změn. Především chci upozornit na to, že je rozumné usnadnit život malým a středním podnikům. A to by samozřejmě pomohlo eh, těmto podnikům eh, v přeshraničním obchodu. Eh, mám takový pocit, že v parlamentu jsou jakési závody nevyhlášené v tom, kdo tedy více ještě přihodí nějakou tu výhodu malým a středním podnikům. Já tedy EKR apeluje na zpravodaj a naše kolegy, aby schválili eh, pozměňovací návrhy EKR, eh, které se zabývají eh, kvalitním dohledem nad fungováním mechanismu DPH. Jsme rádi, že pozměňovací návrhy, které tedy některé některé eh, strany tady předložily, jako zelení nebo socialisté, tak myslím, že je třeba, abychom eh, ponechali určité pravomoci členským zemím. Eh, tam, kde bychom měli uplatňovat hranici 500 milionů eur, tak to by skutečně mohlo vést k příliš velké volnosti. Dále bychom chtěli Eh, upravit eh, náš tedy článek, kterému jsme podali pozměňovací návrh a to se týká výjimky z nutnosti vystupovat, eh, vystavovat fakturu pro malé částky. Toto nemůžeme podpořit zvětšení limitu Eh, na půl roku obrat eh, z 2 milionů na 4 milionů, tak aby, země, aby firma mohla zůstat eh, ve statutu malého středního podniku. To už jsou poměrně velké podniky. Také pokud se týče termínu pro implementaci rezoluci, tak tady opět se odehrává jakási soutěž o co nejkratší lhuty. Komise ovšem vysílá signály, že eh, je eh, třeba, aby eh, aby, aby tedy ta huta byla přiměřena, to znamená, aby se to neuvádělo v život před rokem 2022. Takže my nemůžeme podpořit text zprávy. Eh, pane kolego Soko, to, co jste eh, řekl, eh, tak de facto vy jste hovořil k bodu číslo 6, takže my to tedy akceptujeme, tím je to tedy vyřízeno a my to bereme na vědomí a budeme si to pamatovat. Nyní Molisko Kázo za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych jenom chtěla říct, že eh, já jak jsem sice eh, žena, ale taky mě zajímá fotbal, ale ten zítřejší je pro mě daleko zajímavější než ten dnešní. Já za chvíli budu muset odejít na výbor Libe, takže než se vyjádřím této zprávě, to van den Kendelera, jsem eh, velice rád, že je tady maximální práh 85 tisíc eur. Jak to navrhuje komise, to odpovídá také britské, eh, britským zvyklostem. Eh, pokud se týče tě snížení sazeb, eh, tak eh, my jsme se sice možná neshodli na kompromisech, ale vycházeli jsme to velice dobře a mám zde několik klíčových návrhů, zejména 38. Tady se říká, že členské země by měly mít možnost používat dvě snížené sazby DPH my tedy navrhujeme dvě sazby, desetiprocentní a pětiprocentní a logika spočívá v tom, že zjednodušení sazeb eh, by skutečně eh, usnadnila obchodování přes hranice, protože eh, pak firmy budou mít jasno o tom, jestli ten či onen produkt skutečně může podléhat nižší sazbě DPH. Další důležitý pozměňovací návrh je číslo 54 a to jsou pojistky komise tak, aby eh, členské země do snížené sazby nezasa, nezařazovalo příliš mnoho výrobků. V současné době všechny členské země eh, se nachází nad Prahem 15 a eh, to by asi vedlo k tomu, že by členské země pečlivěji volily, které sazby ano a které ne. A možná, že bychom jak si nechtěli omezovat flexibilitu některých malých členských zemí, jako je Lucembursko nebo Malta. Děkuji vám. Děkuji, Moli. Za Gue Miguel Vegas, ale není tady a není ani nikým zastoupen, takže dám slovo opět panu zpravodaji Sánimu, tedy eh, pokud by ještě někdo chtěl něco říct. Ne, takže skutečně dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji, Petře. Já se domnívám, že my jsme skutečně eh, absolvovali určité debaty a konsultace a já na to jenom řeknu tolik, že, že de facto je to otázka společného chápání a víceméně zdravého rozumu. A myslím, že jsme se shodli, a toto je důležité, shodli jsme se, že je třeba trošku se odchýlit od eh, té praxe, eh, že se Eh, jaksi za eh, sazby DPH viní evropské instituce a nechat to kleště na členských zemích eh, v rámci daných limitů. A tady je třeba zdůraznit, že naším hlavním cílem bylo to, aby bylo zcela jasně. Jasně pro všechny, nejenom pro členské země, zejména tedy pro podniky, zvláště pro ty menší a střední. Já si myslím, že tou klíčovou inovací v naší zprávě je to, že chceme zavést ten informační web pro eh, podniky o problematice DPH. Myslím si, že eh, to je důležitý způsob, jak parlament eh, přispívá k této debatě. A myslím, že tedy mm, celkem je to vítaný postup. Když bych se měl vrátit eh, k některým eh, komentářům, řekl bych, že náš návrh eh, zastropovat tu DPH na úrovni 25%, tak tomu musím říci, že já vím, že samozřejmě nad tímto limitem je pouze jedna členská země, ale možná, že by bylo dobré, eh, jak si to opravdu eh, tady zastropovat, kdyby náhodou některá jedna členská země chtěla následovat. Ale eh, každopádně my jsme tedy dostali mnoho reakcí, nebyly tady žádné případy nějakého drsného nedorozumění nebo podobně. A já tedy věřím, že do září se nám to podaří finalizovat eh, ve vzájemném porozumění. Děkuji vám. Děkuji vám, Tiborem. 3. září budeme eh, hlasovat v Ekonu a předpokládáme, že by se to mohlo potom hlasovat na plénu na prvním říjnovém zasedání. A nyní eh, bod 6 a to je společný systém DPH. Spravodaj je Tom van den Kendelade. Meneer de voorzitter, de Belgen spelen vanavond dus... Děkuji, pane předsedo. Dnes hraje fotbal Belgie, takže já si pospíším, abych se mohl dívat Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za diskuzi během naší první schůzky. Z těch pozměňovacích návrhů, které jsme dostali, vyplývá jasně najevo, že jsou všichni pro administrativní zjednodušení a určitě se nám podaří vypracovat eh, kompromisy. Eh, hlasovat by se o tom mělo příští týden. nefungovalo na chvilku francouzské tlumočení, ale už se to spravilo. Je možné, že se domluvíme na vynětí té daňové povinnosti pro malé podniky, tím, že by nemuseli minimálně ty malé podniky předkládat eh, daňové eh, prohlášení, protože kolikrát malé podniky na to nemají eh, prostředky. Čili čínské státy by o to sice mohly požádat, ale muselo by to být zjednodušené prohlášení. A to by tedy mohlo být obsahem jednoho z těch kompromisů. Já se k tomu stavím jasně. Myslím si, že musíme postihnout ty menší podniky. Musíme jim dát možnost eh, prodávat eh, své služby nebo zboží v celé Evropě. Proto to musí být zjednodušené. Máte-li ta prohlášení někde podávat pěti různých zemích a máte-li eh, se seznamovat s pěti různými legislativami a předkládat pět různých výkazů, tak to je přílišná zátěž a proto bychom měli vyslat jasný signál našim podnikům, že i ty podniky by měly mít prospěch z digitální eh, ekonomiky. Pro podniky je obtížné se vyznat ve všech pravidlech ohledně DPH. Kolikrát je to může stát až 1,5 obratu, aby vůbec vyhověli všem účetním pravidlům, ale to se týká většího podniku. Podíváme se na ten menší, tak to může představovat až 7 eh, jak vyhovět eh, všem daňovým pravidlům. A to je prostě nepřiměřené břemeno. Tím vším jsme se zabývali a eh, těším se na další jednání o těch kompromisech. Děkuji, Tome. Teď je další řečník na řadě. Děkuji, pane předsedo. V podstatě to není žádný ideologický problém. Je to spíše otázka toho, jak stanovit ty sazby, aby eh, podniky byly konkurenceschopné. A eh, bude to podléhat eh, našemu rozhodnutí. My máme eh, vybrat, eh, jaká sazba bude nejvhodnější pro danou zemi. Myslím, že by stálo za to to ještě prověřit. My podporujeme ten současný návrh. Myslím si, že to potom usnadní podnikům to podnikání přes hranice. Zatím ty menší podniky se do toho tak nepouštějí. Eh, byl tady také návrh eh, na online eh, přeložení toho prohlášení. S tím také nemám žádný problém. Ale dále si nemyslíme, že by to měla být nějaká široká možnost pro daňové podvody. Řada navrhovaných pozměňovacích návrhů umožňuje členským státům, které budou chtít eh, přijmout přísnější opatření na kontrolu. Proč tomu tak je? Jsou tu určité země, kde ten podíl menších podniků je větší než v jiných zemích. Jinak, co se týče těch práv východnout, eh, my bychom dávali přednost tomu původnímu návrhu, kontaktovali jsme zástupce našich podniků, máme eh, stejně jako komise určité zkušenosti, já bych tedy s tím návrhem komise jako nesouhlasil, ale mám ještě jeden problém s tím, co navrhuje pan zpravodaj a s tím, že by to šlo snížit ještě dál u toho nižšího limitu 15 000 euro, ale víme, že jsou v Evropě ekonomiky, kde ta eh, nižší, eh, ten, eh, řada těch nižších podniků platí větší podíl na daních než jinde. Potom je to návrh 33, tam se zase definuje malý podnik, je to tam uvedeno jako ten obrat 4 miliony euro, což mi přijde příliš a další pozměňovací návrh, který my jsme navrhovali, a zase to lidi budou muset posoudit podle vlastní zkušenosti, je 31. To, že by to přechodné období mělo být dva roky, ne jeden rok, v že kdy přijdou o ten eh, eh, výjimečný status. Víme, že ale kolikrát eh, jste na tom jeden rok dobře, druhý rok špatně, a dvouleté období, kdy se budete moci rozhodnout, jestli je pro vás výhodnější ten nebo druhý daňový status, by dávalo smysl, aspoň podle nás. Zase to bude eh, rozhodnutí ne ideologické, ale každý si to asi rozhodne na základě svých eh, vlastních zkušeností. A podmínek dané země. Tak eh, souhlasíme s tím, aby se posunuli ta data vstupu v platnosti, jak to nabral pan Pravde. Děkuji za Aldeza. Eka, už mluvil pan Ožok. A teď má slovo Karolina Ktigal. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Proudovi. My e, můžeme Toma podpořit. Eh, před dvěma týdny měl velmi efektivní schůzku s těmi zpravodajů, jak už tady bylo řečeno. My eh, podporujeme návrh komise je důležité stimulovat eh, vnitrokomunitární obchod. To by pozbudilo ty podniky, aby spolu obchodovali. Stejně tak i zjednodušení sazeb, to je zásadní věc, máme-li mít eh, celoevropský trh, máme-li ho vzít vážně. Podporujeme tedy ty pozměňovací návrhy, které by umožnily Eh, aby malé podniky podávaly to prohlášení na internetu a také eh, bychom rádi podpořili hodnocení dopadu pro vytvoření jednotného kontaktního místa pro menší podniky, pro další zjednodušení tohoto procesu. My teď navrhujeme, aby se začalo tím hodnocením dopadu. A to proto, že jsou rozdíly v tom, jak se zpravuje DPH bez ohledu na ty jazykové bariéry. O tom už tady to mluvil. Zase to podporují i další politické skupiny. Na závěr chci říci, že souhlasíme s panem zpravodajem v tom, že tato legislativa by měla být radu přijata co nejdříve protože to je v zájmu evropských podniků, pomůže to hospodářskému růstu a celkově naší prosperitě. Děkuji, Karolin, za zelené by měl mluvit Molly, ale ta musela odejít, takže Gue Paloma López Bermejo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. V první řadě samozřejmě děkuji zpravodaji za jeho práci, protože z našeho úlu pohledu jde o, o velmi důležité téma pro evropské hospodářství a proto by nemělo být tak těžké najít nějakou společnou dohodu. Malé podniky jsou důležité pro nás, pro všechny, protože jsou součástí skutečnosti či reality, která hodně trpěla pod hospodářskou krizí. Kam se ubírají naše pozměňovací návrhy? Snaží se vyřešit některé otázky to znamená zjednodušit ekonomický a správní život malých a středních podniků, dát jim k dispozici technické nástroje, které jim budou pomáhat a poté samozřejmě zajistit normativy a pravidla, které budou pomáhat malým a středním podnikům. Tady si myslím, že se nám podařilo dosáhnout opravdu velmi široké dohody. Nicméně musíme vyvinout ještě trošičku větší snahy týkající se otázek, na které chceme upozornit. Za prvé, je velmi důležité, aby členské státy, které se budou chtít sami rozhodovat, nezabraňovaly uplatňování společných pravidel. Dále zajistit, aby velké podniky nevyužívaly tuto novou normativu k vlastnímu obohacování. Musíme tady nastavit celý jasný rozdíl mezi poskytováním služeb a obchodováním se zbožím. Myslím si, že tady jde o pozměňovací návrhy, které mají zajistit lepší právní jistotu a vyšší transparentnost obchodování pro malé podniky. A z tohoto důvodu bychom poprosili spravedlivé, aby vyvinuli ještě poslední snahu ve smyslu našich pozměňovacích návrhů, protože jde tady v tuto chvíli o otázku nebo o zprávu, která se jistě může vysloužit ještě široký konsenzus a myslím si, že bychom o ní měli usilovat. Děkuji, Palomo. Ještě se dívám, jestli někdo další nechce náhodou se přihlásil slovo, nikdo tady není a tím pádem dávám slovo ještě jednou Tomovi. Děkuji, pane předsedo. Já už tomu nemám žádné další poznámky, to je všechno, děkuji. Pan předseda opět měl mikrofon. Oh. Äh, Ještě upozornit na to, že o bodu číslo 6 budeme jednat 12, 11. Pardon, července a hlasování na plénu potom v září. A teď jsme u bodu číslo 7 ekonomické politiky v eurozóně a zastoupení za pana Bajeta je tady Perange Beres. Děkuji. nemůžu nahradit eh, pana Bajta, ten, eh, to by se mi dělalo těžko, ale eh, přečtu vám to, co mi předal jako svůj, svoje vyjádření k této fázi naší debaty o hospodářských politikách v eurozóně. No je velmi rád, že Evropská komise 14. března předložila zprávu, nebo ji přijala, tak jak je formuloval Evropský parlament. že se rozhodla sem zahrnout eh, širší sociální dimenzi, čímž vydala dala najevo, že poslouchá to, co požaduje Evropský parlament. A pan zpravodaj tady z toho má radost. Eh, návrh o omezení eh, veřejných rozpočtů by znamenal, že je možný v určitých situacích a přihlédnutím k sociální oblasti Eh, rozhodnout jinak. To všechno je vítané, což by znamenalo, že by se mohlo více investovat do například kvalifikovaných pracovních míst. A přesto, ale pan zpravodaj si myslí, že potřeba více dělat eh, s bojem proti nerovnostem a upozorňuje například na doporučení komise týkající se mest, eh, s tím, že tady jsou rozdíly v odměňování a že potřeba zintenzivnit boj proti nestabilnímu zaměstnávání. A proto v té druhé zprávě je potřeba zaměřit na tyto priority, protože pokud tady nebude důstojná práce, pokud tady nebude více solidarity a více rovnosti mezi evropskými občany, tak podle pana zpravodaje by Evropa mohla mít velké problémy. Je potřeba také eh, Eh, bojovat proti agresivnímu daňovému plánování, aby se zvýšily daňové příjmy, sanovaly rozpočty, ale také, aby se zlepšila eh, sociální soudržnost a aby se bojovalo proti sociálním nerovnostem. Dále chtěl pan Pravdaj zmínit eh, politiku soudržnosti, mezi, která by měla vést k vyrovnávání rozdílu mezi regiony v Evropě. To je také zásadní věc to soudržnost by měla zůstat prioritou, měla by být tedy dostatečně financovaná i v příštím finančním období po roce 2020. Politika soudržnosti představuje investice dlouhodobé do všech eh, oblastí v Evropě, přispívá k vytváření hospodářskému růstu, zaměstnanosti, přináší inovativní řešení ve věcech, jako je Energetická transformace, boj proti klimatickým změnám a také umožňuje eh, přeshraniční a nadnárodní nebo interregionální spolupráci. A pan zpravodaj doufá, že se podaří konstruktivně spolupracovat s ostatními kolegy, jak to bylo i v té první části tohoto semestrálního procesu. Vielen Dank, Pervanche. Děkuji, děkuji, Pervanche. A takže kolega Stínový zpravodaj. Děkuji, děkuji, děkuji samozřejmě panu Ibaji za návrh té zprávy. Ale ještě tři věci, které jsou pro mě velmi důležité a ke kterým se budu vyjadřovat v rámci pozněcích návrhů. Takže co se týče té vyváženosti podle odstavce 26, to znamená, že vlastně tady ta důležitost té vyváženosti mezi solidaritou a zodpovědností by nemělo být podceňováno. Ano, to je sice v pořádku, ale ta zpráva samotná není vůbec vyvážená. Například 14. tady se hovoří o doporučení eh, Evropské rady v tom smyslu, aby Eh, členské státy s vysokými přebytky v podstatě něco udělali s navýšením mest, nicméně to jsou doporučování, nicméně jde o doporučení, které je namířeno úplně ke všem členským státům, takže k tomu jistě budu předkládat, předkládat pozměňovací návrhy. Dále se tady hovoří o té studii, která se týká právě mest v členských státech s velkými přebytky, takže na tu studii bych se velmi rád podíkal. Dále se tady hovoří o tom paktu stability a růstu. Tady se hovoří o tom, že by se zde měla zohledňovat restriktivní fiskální politika. Takže i k, te, k tomuto se vyjádřím v rámci dalšího pozměňovacího návrhu. A poté ještě v dalších pozměňovacích návrzích se budu vyjadřovat k důležitosti daňových politik, dále poté uplatňování specifických doporučení pro jednotlivé členské státy, to znamená, že za prvé samozřejmě chceme, aby se členské státy více angažovaly, protože ten současný systém top-down moc nefunguje. A dále uplatňování doporučení, která by měla být nějakým, nějakým způsobem napojena na investice ze strukturálních fondů. Dále podmíněnost eh, evropských strukturálních fondů, to je pro nás velmi důležité. A dále poslední bod, který se týká dalších témat, protože tady je spousta spousta dalších věcí, které v podstatě do té zprávy nepatří, například eh, koordinace eh, rozpočtové a hospodářské politiky, doporučení o teda, tedy uplatňování doporučení eh, specifická pro jednotlivé členské státy. Nicméně tady je třeba se podívat také na evropský semestr, ale nemyslím si, že tady STT by mělo být součástí evropského semestru, protože tady v podstatě by mohlo dojít k velkému přitížení evropského semestru. Kromě toho si nemyslím, že zpráva je eh, tím správným eh, místem, kde se má zmiňovat ten víceletý finanční eh, rámec. To znamená, že já si myslím, že tady na tomto místě v podstatě jsou věci, na které je zcela zbytečné upozorňovat. Děkuji, děkuji. Takže Sanda Lutz za pana Cillera. Ano, ano, pan Ciller se omluvá, že zde nemůže být a proto mě poprosila, abych přečetl jeho prohlášení. Pan Ciller chce poděkovat panu zpravodaji za jeho zprávu s zpravodaj zde velmi dobře identifikoval některé problémy. Pan Seller sdílí vlastně ty obavy týkající se e, zkracování rozpočtu pro politiku soudržnosti. To znamená, že se tady jedná vlastně o teritoriální a sociální soudržnost. Pan Seller chce také upozornit na to, nebo chce upozornit na tu skutečnost, že eurozóna a EU e, jsou složeny z mnohých členských států. E, tady v této Právě se ale hovoří o průměrech, nicméně průměry nejsou úplně vždy dobré ve chvíli, kdy chceme v podstatě nějakým způsobem vyzvihnout také rozdíl mezi jednotlivými členskými státy. To znamená, pan Ciller si myslí, že by si to tady jistě vysloužilo nebo zasloužilo trošičku lepší popis. Dále se tady hovoří o harmonizaci Eh, daňových eh, systémů. Velmi málo se tady hovoří o potřebě vlastně vylepšení výběru daní, eh, který jistě v mnohých členských státech může být vylepšen. Dále, co se týče těch velkých důležitých bodů, tak pan Ziller chce tady v podstatě vyzdvihnout ten apel nebo výzvu k, k dodržování bodů Paktu stability a růstu, což je něco, co je v poslední době daleko nebo stále moderní modernější a modernější. Máme tady samozřejmě spoustu obhájců flexibility, nicméně musí se uvědomit také, co všechno obhajují a chrání, protože nechceme samozřejmě, aby to tady podká, podkopávalo vůbec tu samotnou eh, myšlenku. Dále, Stejně jak také říká pan zpravodaj, v tuto chvíli nastal ten správný čas pro to, abychom tady prováděli ty důležité reformy, protože je po krizi. Nicméně někteří jsou stále zdrženliví a nechtějí tato přizpůsobení v tuto chvíli eh, dotáhnout do konce. To znamená, že spousta členských států se chová tímto způsobem. Eh, pan Ziller samozřejmě také se vyjadřuje i v tom smyslu, že se nadále těší na výbornou spolupráci s panem Spravodem. Děkuji, děkuji Sanderovi a Karolina Kterin. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také samozřejmě za eh, předložení návrhu zprávy, který je, která je jistě velmi dobrým výchozím bodem pro debatu, kterou již tak dlouho vedeme, například eh, doporučení jednotlivým členským státům ze strany komise, to je také velmi důležité. Nicméně tady u těch doporučení je samozřejmě důležitější ten cíl, protože národní hospodářství si musí být jistá, že eh, nedojde hned k další krizi a proto v podstatě i v tuto chvíli, kdy už je po krizi, tak se nám otevírá vlastně nový prostor pro nové věci, pro nové reformy. To znamená, přišel vítr a je třeba se podívat na opravu střechy. Ehm, je mi velmi líto, že se tak málo z těch doporučení ze strany komise dočká uplatnění. Myslím si, že tady v některých částech se ale navrhuje v podstatě velmi nerozumná politika, protože se tady hovoří o těch rozpočtových pravidlech, která mají být ještě flexibilnější a hovoří se tady o důležitosti investic do sociálních politik. Ale to je přesně ta politika, která v minulosti vedla k tolika problémům. A proto, proto apeluji na všechny své kolegyně a kolegy, aby se podívali na to současné hospodářství, abychom se podívali v podstatě na to, co bylo úspěšné. Není to stát, který vytváří nová pracovní místa, jsou to ty podniky, které vytvářejí nová pracovní místa pro lidi z ulice a stát musí udělat všechno proto, aby vlastně podniky a lidé mohli vynakládat a investovat nové peníze. To znamená, že stát nemůže předpisovat, nemůže si stále myslet, že všechno umí nejlépe, ale měl by lidem a podnikům v podstatě vytvořil ty podmínky, ve kterých se budou moci co nejlépe rozvíjet. Tak z toho vychází samozřejmě bohatství eh, společnosti. O tom samozřejmě budeme i hodně dohloubky debatovat debatovat v následujících několika měsících, to znamená, že já se velmi těším na naší společnou spolupráci. Děkuji, Karolin. A ještě slovo mají zelení. Děkuji, děkuji. My také vítáme návrh zprávy pana zprávy. Myslíme si, že je to velmi dobrý výchozí bod pro naší eh, debatu o naší nové hospodářské ekonomice. Eh, co se týče samozřejmě Eh, ekonomického eh, rámce, tak eh, pro té poslední deklaraci jsme vlastně tady viděli velmi málo místa v podstatě pro nové myšlenky. Ty poslední návrhy ty předcházející návrhy byly opravdu velmi zdrženlivé. To prohlašení je vlastně v protikladu s výsledky poslední Evropské rady i v souvislosti s reformou eurozóny. Takže to je jistě jedna z těch věcí, která si myslím, že by se také měla v té zprávě odrazit. V souvislosti s tím, co tady bylo odprezentováno, tak ano, je to velmi dobrá základna, velmi dobrá báze, ale pár věcí, které chceme zdůraznit. Eh, co se týče kapitoly o daních, tak tady s tím naprosto souhlasíme, co znamená, co, to, co se týče CBR a CCTP, takže s tím souhlasíme. Eh, dále je třeba se podívat na ty nové principy G2, to znamená vše, co se týče nového fungování ekonomiky i v rámci sociálního eh, pilíře a pro Zelené velmi je, je také velmi důležitá podpora veřejných investic, což je velmi důležité. Nicméně tady chybí pár prvků z našeho úhlu pohledu. My bychom tady rádi viděli například to, aby se tady hovořilo o dýste, aby se tady hovořilo o rozpočtu, o možném posílení samozřejmě Evropské centrální banky jako v podstatě instituce, která může poskytnout poslední půjčky a automatických stabilizátorech a nových eh, režimů v oblasti pracovního trhu. Dále se hovoří v podstatě o odchodu tedy z různých eh, mezinárodních, eh, od různých mezinárodních dohod. A co se týče CSR, tak tady si myslím, že pořád vlastně se komise brání tomu, aby se nějakým způsobem k tomu vyjádřila. To se týče tedy i také mm, klimatické Eh, tedy eh, pařížské dohody a ještě několika dalších věcí, kterým tady nerozumíme. A samozřejmě korupce je stále také velmi aktuálním tématem v mnohých členských státech a brání růstu. A proto je velmi důležité, abychom se podívali na korupci z evropské perspektivy. Takže je to samozřejmě prostě dobrý text, ale myslíme si, že musí být v některých eh, částech ještě vylepšen. Pa, není tady pan Vegas a tam se paní Bermecho, jestli chce hovořit za něj, ne. Takže EFD za pana Bernarda Mono tady také nikdo není. A e, tady za ENF paní Kapl tady není, nikdo ji tady také nechce nahradit. Takže bych v tuto chvíli předal slovo panu zpravodaji. Paní zpravodajce. Já mu to velmi věrně všechno e, popíšu, jak tato diskuse probíhala. Samozřejmě eh, už mohu teď eh, zareagovat eh, na několik věcí, které tady zazněly. To propojení se specifickými doporučeními pro jednotlivé země s evropským semestrem to je evidentní, protože to jsou dvě věci, které spolu přímo souvisejí. V obou těchto dokumentech jsou stanoveny určité podmínky, které eh, vyplývají sami ze sebe. Takže je potřeba, aby ta zpráva pana Baeta byla konzistentní, aby to odpovídalo tomu, jak je to všechno definováno, jak to funguje. Co se týče propojení s cíly OSN nebo COP21, na to se ptal pan Vandergangem, ale i pan Urtasun. Doporučení pro jednotlivé země jsou nástroje, které mají vést k provádění evropské strategie, takže těžko eh, budete na evropské úrovni eh, splnit, splňovat nebo naplňovat určité strategie, když nezajistíte, aby v jednotlivých zemích eh, tomu všechno odpovídalo. To je také přístup, který navrhne pan zpravodaj a který podpořili ostatní. Otázka, jestli je potřeba tuto diskuzi oddělovat od využívání dalších nástrojů, které Evropská unie má, například eh, co se týče diskuse o příštím víceletém eh, finančním rámci. I tady jsem toho názoru, že to nemůžeme od sebe úplně oddělit takže například to, jak bude vypadat politika soudržnosti a podíváme-li se, jaký má dopad eh, a jak se promítá do těch doporučení pro země, to je všechno propojeno, protože žádná z těch politik nemůže být úspěšná, pokud budeme využívat jenom některé z těch nástrojů, které máme k dispozici. A co se týče e, otázky zdanění, o tom tady také byla několikrát řeč, e, potřeba dosáhnout dohody s panem Zílem o e, otázce lepšího výběru daní. To asi nebude přece velký problém ale samozřejmě nemůžeme spochybňovat eh, cíl eh, spočívající ve větší harmonizaci daňové oblasti. Nemůžu mluvit příliš dlouho, vím, že tady eh, někteří z vás máte velmi nabitý program po této schůzi, takže vám mohu slíbit, že předám panu zpravodaj to, co jste tady říkali. Um. Děkuji, Pervanš. A a Co se týče lhuty po předložení pozměňovacích návrhů, tak to je 10.7. Jednat o tom budeme no, jednat tedy budeme 29. nebo 30. srpna a poté půjde, nebo 9. 10. proběhne konzultace eh, s národními parlamenty a v rámci pléna o tom budeme hlasovat a rozpravovat v rámci druhé plenárky v říjnu. A co se týče osmého bodu pořadu jednání, máme tady bod různé, ale žádné návrhy. Tudíž vám v tuto chvíli mohu říci, že se potkáme 9. července, stejně jako 11. mezi 9. a 12.30 hodinu, odpoledne také a poté ještě den poté dopoledne až do 12.30. Chci vám také chci říci, že v této místnosti od 20.45 eh, začne je společné jednání našich dvou výborů, to znamená ekon a rozpočet a eh, zúčastní se ho také zástupci komise. Samozřejmě všichni držíme palce Belgii a tímto uzavírám naše jednání.